Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten minutes late. I completely agree. Plně s vámi souhlasím, pane Atkinsne. Když jste požádal, abychom začali, že už je o deset minut později, normálně jsme zde včas pouze my. Bene, allora Diamo inizio al nostro incontro. Zahájíme naši schůzi, abychom eh, učinili zadost eh, eh, dochvilnosti těch, kdo přišli včas. Jak víte, čeká nás velice zajímavé téma a to na názoru s panem Miroslavem Lajčákem, který je výkonným ředitelem SVČ pro Rusko, východní sousedství a západní Balkán. Dnes se budeme zaměřovat eh, konkrétně právě na tento scénář. Jak víte, v posledních týdnech tento region um, prožil významné krize. Nově zvolený prezident Kosova eh, byl eh, předmětem ehm, šetření o e, dodržení či porušení ústavních principů ohledně e, jeho volby. E, v červnu po politické krizi, po významné politické krizi, kdy opozice se rozhodla opustit parlament, se budou volby v Bosně a Hercegovině, je situace stagnující, po šesti měsících od voleb se dosud nesformovala vláda, takže celý tento rámec nás nevede k žádným eh, pozitivním myšlenkám ohledně toho, že by země směřovala k evropské integraci nějak zvláště rychle. V Albánii není situace o některak lepší. Minulý týden, kdy jsme byli ve Štrasburku, Evropský parlament se rozhodl, že pošle delegaci ad hoc k pozorování místních voleb, které se budou konat v Albánii v květnu. My se budeme snažit naše zájmy posilovat a podporovat demokratické reformy, nicméně ty ještě potřebují eh, mnohé vykonat, co ještě daleko od dokonalosti. My bychom eh, rádi ehm, použili veškerý náš vliv, abychom mohli tedy s vámi eh, spolupracovat eh, a Víme, že v 10 hodin bude zapotřebí začít hlasovat a proto s velkým zájmem se těšíme naše slova a předáváme vám slovo, pane Lajčaku. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mám příležitost dnes zde u vás promluvit o posledním vývoji na Balkáně. Nedávno jsem se tam vrátil, doprovázel jsem Parosa, který navštívil čtyři země tohoto regionu a ještě bude eh, debriefing ohledně této návštěvy a budu hovořit o obecné situaci a konkrétně o jednotlivých zemích. Vím, jak je Evropský parlament aktivní v těch těchto zemích a vím, že se snaží být koherentní, pokud jde o jednotnou eh, jednotné poselství, jednotnou zprávu. Eh, doš, byly uzavřeny stabilizační a srdeční hodnoty s Kosovem, s Bosnou Hercegovinou, eh, což je výhodné pro všechny strany. Dovolte, abych se zmínil o některých hlavních vývojích ten, tento region eh, se přibližuje Evropské unii, ale jsou tam ještě některé výzvy. Příští měsíc eh, budou eh, volby v Albánii, v bývalé Evropské, ve Firomu, budou v Černu a potom budou ještě později v, Mak- v Bosně a Hercegovině a v Srbsku. Byly podepsány stabilizační asociační dohody a uskutečnily se významné dohody, jako například summit v červnu. Rovněž jsou významné iniciativy, eh, pokud jde o usmíření Černá hora, eh, Srbsko a eh, Chorvatsko E, tam se situace do jisté míry zlepšila, ovšem nikoliv jinde. Velmi nás nepokoje politická situace v Bosně a Hercegovině. E, politická situace je tam od voleb blokována. E, stát se vyvíjí směrem k federaci a federace nezahrnuje dvě hlavní chorvatské strany, HDZ a HDZ D je asi E, byl tam e, rovněž se uskuteční referendum, pokud jde o postavení e, nejvyššího státního zastupitelství. Vláda nebyla schopna učinit reformy a je riziko, že se ztratí další čas a že budou zaostávat v tomto regionu. Pokud o situaci v Bosně a Hercegovině, eh, posílíme eh, současnost tam eh, prostřednictvím našeho zástupce. Právě teď hledáme příslušného vedoucího delegace, který by měl silný mandát a který by se zabýval všemi věcmi týkajícími se Evropské unie. Rovněž to obsahuje koordinaci s mezinárodním společenstvím. Vláda v Pristině teď existuje e, schromáždění zvolilo prezenta a mají spoustu úkolů, které jim pomůžeme splnit. Pokud jde o regionální stabilitu, nejvýznamnější je dialog. Dialog mezi Kosovem a Srbskem konečně minulý týden začal a předpokládáme pokrok na obou stranách, protože to zlepší e, život obyčejných lidí. V březnu se uskutečnily první dvě schůze e, v Eh, atmosféře, která byla konstruktivní. Příští schůze se očekává před Velikonocemi. Diskutovalo se o řadě otázek, které ovlivňují eh, život lidí eh, a hovořilo se především o regionální spolupráci CEFTA a takzvaném civilním registru o matrice. Tento dialog je pro nás prioritou pro celý region na tento rok a budeme na to tlačit. Vysoká představitelka Lady Ashtonová 31. března udělala politický statement týkající se politického dialogu. Říkala, že když neexistuje politický dialog mezi dvěma hlavními politickými stranami, znamená to eh, eh, žádný pokrok v jednání. Eh, komisař File se tím také zabýval. 30. Eh, března navštívil Tyranu. Já jsem hovořil 27. března eh, v Tyrané, to byla moje druhá návštěva od ledna. Já jsem eh, také hovořil o této věci a soustředoval jsem, soustředil jsem se na spolupráci s dalšími partnery, eh, spojenými státy především, OSI a Radou Evropy. Hovořil jsem také s parlamentem, s hlavními politickými stranami a hovořili jsme o přípravě voleb podle evropských standardů. Dnes mám příležitost vás povzbudit jako instituci, abyste kolektivně vyjádřili podporu všem těmto úsilím, jak eh, vlády, tak opozice, proto aby šli eh, do eh, obecních voleb. V, v Tyraně jde symbolicky i prakticky o hodně. Myslím si, že e, váš hlas, který bude také volat po e, dialogu, je velmi vítán. 7. E, dubna byla přijata zpráva o Firomu, včetně zprávy nebo informace o otevření jednání. Soužádoucí dobré sousedské vztahy. Je to velmi důležité pro všechny země na západním Balkánu, nejenom pro tuto zemi. Situaci tam ovlivňují blížící se volby. Je zde málo času a imperativ agendy Evropské unie. A političtí lídři v každé zemi se musí rozhodnout, kdy volby uskuteční. A my pozbuzujeme jak eh, současnou koalici, tak opozici, aby eh, platform, aby měli stanovenou platformu pro volby na všech úrovních. Všechny strany se budou snažit, aby eh, ty volby byly eh, svobodné, transparentní a demokratické. To bylo hlavní poselství předsedy Barosa, eh, který je vyjádřil minulý týden. Komise připravuje stanovisko k Srbsku, které eh, bude eh, zveřejněno později tento rok. Soustředujeme se na spolupráci Srbska s misemi EU-LAC, eh, e především na severu Kosova nasměřuje to k plnému členství v Evropské unii. Těší nás, že obě strany tento dialog vedou konstruktivně. Vztahy s Černou horou jsou pevné. Budeme mít v černu stabilizační asociační radu a bude eh, možnost sledovat pokrok v sedmi prioritách. Komise se domnívá, že to bude základ pro další pokrok. Pokrok Černá hora je důležitá pro stabilitu v regionu, protože tato země má dobré vztahy se svými sousedy strategie diaspory v Srbsku způsobila jisté pnutí a my zdůrazňujeme význam dobrého sousedství na obou stranách a toto zdůrazňujeme a sledujeme. Chorvatsko eh, ukončuje je v konečné fázi jednání. 19. dubna zde v Bruselu čekáme, že se uzavřou další kapitoly. Ty eh, nejcitlivější eh, kapitoly jsou spravedlnost a lidská práva. A Barroso apeloval na Eh, prezidenta a předsedu vlády v Záhřebu minulý týden, aby se těmto kapitolám věnovali, aby bylo možné uzavřít přístupové jednání a rovněž eh, aby se uskutečnily eh, parlamentní volby, které budou v pořádku. Situace na Balkáně je komplikovaná. Všechny země mají jednu společnou věc, to je evropská perspektiva, která je pro ně podnětem, aby eh, udělali reformy a aby se jejich systémy přiblížily evropským standardům. Tyto země eh, se věnují evropské agendě a my jejich úsilí budeme podporovat. Děkuji vám za pozornost. Grazie, dottor Lajčak. Eh, Děkujeme vám, pane doktore Lajčáku. Je tu poměrně četná skupina kolegů, kteří by chtěli požádat o slovo. Eh, Bude možné eh, vám udělit jen tříminutové časové sloty jako první eh, předseda delegace pro Balkán, pan Kukan. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. To jste opravdu šlechetný, že nám umožňujete celé tři minuty. Vítáme vás zde, pane Lajčáku, a děkujeme vám za prezentaci vašich činností. Tento region trval, vyžaduje naši trvalou eh, aktivitu. Myslím, že jste pokryl veškeré důležité otázky související tedy se západním Balkánem a to, co je zapotřebí vykonat v, pos- eh, v blízké budoucnosti. Rád bych se zaměřil na to, co pan Lajčák snad dvakrát uvedl, a to je, že potřebujeme společný postoj k situaci na Balkáně, to znamená s komisí a dalšími orgány. Eh, dnes se koná další významná událost v Evropském parlamentu a to je konference, konference západním Balkánu které se bude účastnit řada řečníků ze západního Balkánu. A při diskuzi s nimi bychom měli zdůrazňovat právě tyto aspekty. Že, eh, a měli bychom zdůraznit, jak moc jsou významné. Co se otázek týče, mohlo by jich být mnoho, ale pan Lajčák pokryl celou řadu aspektů, snad všechny. Přesto bych se rád otázal na Albánii především. Bylo investováno mnoho do toho, aby albánští politici eh, mohli tedy eh, vyvést zemi z krize a aby se eh, vyřešila tedy politickým způsobem jejich situace, protože jinak není možné očekávat v brzké době pokrok. Místní volby by mohly být dobrým signálem, pokud budou připraveny skutečně demokraticky a transparentně. Tážu se proto. Co, pane řediteli, si myslíte, že by se ještě dalo učinit, abychom neopakovali, nebo aby se neopakovala situace po posledních parlamentních volbách, která do posud trvá? Hovořil jste o Makedonii, o usnesení Evropského parlamentu, které žádá o okamžitém zaháj, žádá okamžité zahájení vyjednávání o přistoupení, ale než se vyřeší ty hlavní prvky, těžko můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaký pokrok. Velmi důležité pro novou vládu, eh, která získá tedy nový mandát z voleb, eh, důležité pro tuto vládu bude, aby se snažila přijít s řešením, které urychlí vývoj země směrem k EU, dialog v Bělehradu a Prištině. Hovořili jste o tom, že vidíte poněkud jasnější perspektivu Eh, děkuji. Děkuji, pane Koukané. Slovo má paní Pak, zpravodajka pro Bosnu a Hercegovinu. Prosím, máte slovo na tři minuty. Děkuji. Jsem velmi potěšena, pane Lade, přišel mezi nás a přeji vám mnoho úspěchu při výkonu vaší práce v Kosovu, nebo tam nebudete, ne? Tak škoda. Dovolte mi říci něco k eh, Bosně, k Albany a potom k otázce Kosova. V Bosně je situace, která se rok od roku zhoršovala. Etnické rozdělení se prohloubilo do větších hloubek, než eh, byly kdy předtím. Dokonce po válce byly vztahy lepší než nyní a etnické motivace politikové zneužívají do posledního kousíčku, aby nemuseli cokoliv udělat pro místní obyvatele. Je to otázka infrastruktury, energie, vzdělávání. Nic se v těchto oblastech nestalo, protože je tam ta situace bez vládí. Domnívám se, že i ten způsob, jakým vláda vznikla, nebyl korektní, ale já to nemohu změnit a zde by musel vynést výrok ústavní soud. Vy říkáte, že jsme tam politicky výrazněji přítomni. Co to konkrétně znamená? Kde jsou naše nástroje, aby ti přiměli ty pány, většinou jsou to pánové, kteří se brání k tomu cokoliv dělat, tomu, aby je podnítili k tomu, aby se ta země posunula ku předu. Máme někde tu možnost říci, když nebudete aktivní, tak vám neposkytneme prostředky. A já si myslím, že to asi jinak ani nepůjde. Je to škoda, že musím myslet tímto směrem, ale 22 eh, let už eh, se zabývám tímto regionem a pochopila jsem, že bez tlaku to nejde. A je prostě na čase tuto pozici vyřešit. Potřebujeme Dayton Plus, potřebujeme jakýsi nový Dayton, potřebujeme nějaký následný rozvoj, ale ti lidé tam na místě to nezvládají nemůžeme skutečně posílit ten tlak a říci, že uděláme určitou obnovu. A patří sem také to, co komise a rada nikdy pořádně nedělá. A sice, že ta federace vznikla tak, jak byla vytvořena. Za to ti lidé nemohou, ono už se to vytvořilo před lety ve Washingtonu, ale tak to nemůže fungovat a vždy bude pokulhávat i ve srovnání se sousedy. Domnívám se, že je to ostuda, že tam ještě nemáme zástupce Evropské unie. Je to země, která nás nutně potřebuje. A i jiní tam hrají roli, kterou nevykonávají tak dobře, jako bychom ji mohli vykonávat my. K otázce Kosova chci říci to, že je mi velice líto, co se tam nyní stalo co mi velice vadí, je skutečnost, že očividně my tam už žádnou roli nehrajeme. Eulex to nejsme jenom my, ale tam je také Pandel, který se neustále vystupuje ještě se dvěma, třemi dalšími osoby a my se dostáváme takzvaně do offsideu volby v Albánsku. Já jsem byla proti tomu tam jet jako pozorovatelka. Dosud jsem tam byla vždy jako pozorovatelka, ale už ze sebe nechci dělat ze šaš, šaška, protože naposledy to byly nejlepší volby a nikdo eh, nikomu, nikdo neřešil, jestli jsme tam byli nebo nebyli, takže my tam eh, nepojedeme. Myslím, že tam si skutečně nevytvoříme vavříny. Děkuji vám, paní Pak. Slovo má pan Kačin který je zpravodajem pro Srbsko. Prosím, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane Lajčáku, skutečně si vážíme veškerého úsilí, eh, které vykonáváte jak vy, tak předseda komise, pan komisař File. A já jsem v pátek byl v Bosně a Hercegovině jako vy. Nechci podceňovat tamní situaci, jenom bych chtěl zdůraznit, že Potřebujeme, aby už eh, něco realizovali, protože zatím se jim nedaří realizovat nic. Je tedy zapotřebí dojít k jakému si průlomu. Jistě situace v Bosně a Hercegovině a v Albánii je obtížná, ale já bych chtěl mluvit o Makedonii. Šest let žádný pokrok, žádný průlom. To je velmi špatný příklad a velmi eh, špatný směr. To, co potřebujeme, je zásadní změna v hlavních otázkách. Bez eh, kompromisu k ničemu nedošlo. Eh, je třeba, abychom eh, jasně pojmenovali pravdu, kdo je součástí řešení a kdo je součástí problému. Já prostě chci vytvořit podmínky pro to, aby ti, kdo doposud byli součástí problému, se změnili a začali se chovat trochu jinak aby eh, se eh, ti, kdo byli nepřátelé, stali dobrými sousedy, aby začali sousedi společně hledat cestu ven. Ohledně Kosova mám praktický dotaz. Znáte nového prezidenta, pane Lajčáku? Znáte ho někdo? Eh, byli bychom rádi, kdybychom se o ně dozvěděli víc. A já jako zpravodaj pro Srbsko mohu říci, že je opravdu bizarní, že po volbách v Kosovu Srb- Srbové jsou součástí řešení. Srbové jsou součástí kosovské vlády, mají tři ministry, mají náměstka předsedy vlády, který se zabývá místní samozprávou, mají své starosty. Ale tito starostové nejsou Bělehradem uznáváni. Jsou naprosto ignorováni. Prostě musíme najít způsob, aby Bělehrad alespoň je nechal jednat, aby je nechal na pokoji, aby mohli e, pracovat na místních úřadech pro tamní populaci, pro tamní srbskou populaci. A myslím, že to už by byla součást dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Pane Lajčáku, navrhuji proto, abychom přesvědčili obě dvě strany. Já teď e, nemluvím o uznání Kosova, ale o praktických eh, řešeních pro starosty, aby byli schopni se věnovat Srbům, kteří zůstali v Kosovu. To je věc, o kterou se musíme zajímat. Děkuji. Děkuji vám, pane Kačine. Slovo má paní Lunáček zpravodajka pro Kosovo. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, také bych chtěla eh, přivítat pana Lajčáka a já soustředím se otázky na Kosovo a budu pokračovat v tom, co říkal kolega eh, Kačín. 15. jsme měli schůzi s některými zástupci, s, s některými starosty a zástupci starostů některých obcí v Kosovu. Bylo to velmi dobré setkání, protože přišli a hovořili o svých problémech a nemohu než plně souhlasit s tím, co říkal kolega Kačin. Potřebují naši, pod, naši podporu a je potřeba, abychom my jako Evropská unie jasně řekli Bělehradu, že podporujeme je nejenom ty, ty na jihu, ale i ty na severu, protože tam je ještě spousta problémů. A jeden z věcí, na které jsem se vás chtěla zeptat, je, co si myslíte, nebo co jako Evropská unie děláte s censem, protože tam máme prostě ten předěl eh, řekou, eh, máme tam také multietnické obce, ale je tam velký problém, protože eh, má být dohoda mezi komisí a myslím na předsedou vlády Svetkovičem a to se neděje co tedy můžete vy v tom udělat, co v tom děláte a jak eh, podporujete jejich účast. A dále dialog mezi Kosovem a Srbskem. Já si také myslím, že došlo k určitému pokroku, že pokrok pokračuje, něco se tam děje, ale vidím problém, že lidé v Kosovu teď nevěří že něco pro ně eh, se dělá. Já jsem říkala, ano, něco se pro vás dělá, to je pravda, ale fakt je, že vnímání je takové, že tam je dialog, který Srbsko nechává stranou. A myslím si, že je tedy potřeba, abyste vy a my eh, informovali, co z toho Kosovo bude mít. Ta technická stránka je jiná věc. Fakt je, že pokrok je eh, k evropské Eh, integraci a tedy co se v tom dělá. A vy sám jste se zmiňoval o procesu sjednocování USSR a Evropské kanceláře a jak říkala paní Peck, tak teď eh, je, to vypadá tak, že jsou to různé pozice, různé funkce, ale teď vede eh, ten proces, eh, vedou ten, ten proces Spojené státy a velvyslanec Dell. Jaký časový rámec vidíte pro nebo v jakém časovém rámci si myslíte, že Evropská unie bude zastupována jedním člověkem v Kosovu, aby bylo zcela jasně vidět i naše úsilí. Protože jsou tam eh, různé, eh, různí lidé, různé instituce, ale nemluvíme jedním hlasem. Ano, předsedo, a už končím ještě Chorvatsko. Vím, že tam byl pan Baroso, že tam byl pan File a bojím se, že v Chorvatsku eh, dělá vláda pokrok, ale eh, veřejné výnění je takové, že chtějí vstoupit do Evropské unie, protože eh, veřejné průzkumy tomu nenasvědčují. Takže jak to tam opravdu s tím je? Děkuji. Děkuji vám, paní Lunaček. Jako další pan Tanok, zpravodaj pro Černou horu. Tři minuty, prosím. Pane předsedo, jen jednu technickou připomínku. Naše politická skupina dosáhla parity se zelenými um, před nedávnem. A na těchto slyšeních bychom tedy měli alternovat v našem uh, postavení, takže vzhledem k tomu, že jste před námi poslední dobou volal zelené ke slovu, tak bychom teď měli obrátit to pořadí. Ale teď eh, zpátky k našemu tématu. Velice vás zde vítáme, pane Lajčáku. Já jsem stálý zprávě pro Černou horu. Můžete nám říci eh, nějaký jasný harmonogram ohledně vyjednávání, začátku vyjednávání o přistoupení této země? protože jste říkal, že Černá hora nyní je na dobré cestě, ale teď je v jakémsi limbu. Ehm, eh, co více ještě může členský stát učinit pro to, aby se eh, urovnala ta eh, situace ohledně názvu státu pro Makedonii, která Makedonii brání ve vyjednání eh, přistoupení. Víte, že se budou konat volby v červnu v Makedonii. A teď jde o to, jak předejít tomu, aby ti, kdo zastávají tvrdou linii, Ehm, mohli ehm, posílit. Co se týče dialogu Kosova, Srbska a EU, jaké praktické řešení zde vidíte? A proč je rozdělení a priori vyloučeno z vyjednávání? E, třeba, že e, například při vyjednávání mezi Izraelem a Palestinou je toto považováno za zásadní součást vyjednávání, kde se hovoří o výměně území. A pak je tu otázka obchodování s lidskými orgány, eh, se, se kterým mají dočinění údajně vysocí představitelé v Kosovu. Eh, jak se postavit k těmto tvrzením, jak lépe chránit eh, například také svědky, pokud se rozhodnou svědčit. Děkuji vám, pane Tanoku. Přejdeme ke koordinátorům. A to na dvě minuty. Prosím, pane Viginy, nemá to slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám jen jednu poznámku. Připadá nám, že situace na západním Balkáně se pozitivně nevyvíjí. Bohužel, podíváte-li se na tu situaci. Je tu jen Černá hora, která má za sebou nějaký úspěch. U ostatních zemí se situace buď zhoršuje, nebo tam jsou známky, že se ubírají špatnými směry. Vždy se hovoří o takzvané únavě z rozšíření v EU, ale myslíme, že e, tato únava se projevuje spíše v daném regionu než v EU Představitelé mm, tohoto regionu e, po té únavě nejsou ochotní obětovat svou popularitu, aby nestratili následně ve volbách hlasy. A mnozí e, z nich, tedy mají velice krátkodobé cíle. A proto vy společně s panem Filem musíte jednat e, inventivně a snažit se Eh, přijít s kroky, které by posílily v regionu eh, ducha reform a eh, to, aby se snažili a chtěli stát součástí naší rodiny. Musí být jasné, že tato zodpovědnost je oboustraná. Jen pár slov k Bosně. Myslím, že naše politika pro Bosnu prostě nefunguje. Paní Pek o tom hovořila, že se věci spíš zhoršují, konflikt přetrvává, rozdělení se prohlubuje. Měli bychom, a berte to prosím jako otázku, měli bychom nově eh, nadefinovat, eh, promyslet nově naše politiku vůči této zemi. Ano, můžeme na ně tlačit, snažit se, aby začali realizovat, ale pokud nevěří tomu, co my jim navrhujeme, pokud to budeme od nich jen vyžadovat, tak ničeho nedosáhneme. E, takže bylo by dobré mm, nějak nově promyslet e, případ Bosny. Děkuji, pane Vigenine. Ještě jeden zpravodaj se přihlásil, a to pan Kontis, to je zpravodaj pro Albány, má tedy tři minuty. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu Lajčákovi za informaci, kterou nám poskytnul. Mám otázku ke Kosovu. Je problém s volbami nového prezidenta a s neústavností. A to vytvoří, vytváří velkou politickou nestabilitu v, v regionu. Co se s tím bude dělat? když máme takovýhle výrazný problém neústavnosti. K Albánii, opravte mě, pokud se mýlím, ale nemyslím si, že ty signály tam jsou povzbudivé, protože volební kampaň a volby jako takové nebyly neproběhly bez násilí a jsme velmi znepokojení, jestli ty volby nebyly jenom tak napůl demokratické a mírové. A otázka, myslíte si, že účast a e, přítomnost Evropské unie tam Eh, přítomnost našich pozorovatelů pomáhá. Já nemám eh, žádné připomínky k té misi, ale myslíte si, že opravdu tam něco zlepší? A potom obecnou otázku, pane Lajčáku. Vy tam do toho regionu velmi často jezdíte, hovoříte s představiteli vlády, hovoříte s politickými Eh, eh, silami, s politickými představiteli. Jaký je váš celkový dojem? Jak to vidíte vzhledem k rozšíření Evropské unie? Nečekají, že za ně vyřešíme problémy, které nelze vyřešit. Nečekají, že budeme jakýmsi arbitrem nebo soudcem, protože eh, je tak, že naše eh, přítomnost se tam bere jenom jako něco, co je neuspokuje. Děkuji. A měli bychom ještě ponechat prostor našemu hostu, aby mohli odpovědět. A proto, teď se omluvám kolegům, ale jinak to nepůjde, budete mít jen jednu minutu. Eh, paní Ibrisagič, jedna minuta. Děkuji pěkně. Vítám pana Lajčaka. Děkuji a vítám pana Lajčáka v Evropském parlamentu. E, Těší mě, že si vždycky najdete čas, abyste se účastnil našich diskusí v AFETu. Máte velkou zkušenost s Balkánem a mě zajímá jenom Černá hora nebudu se ptát na konkrétní datum, protože vím, že to není vaše odpovědnost, ale můžete mi říci něco obecněji o tom, jaké perspektivy má Černá hora, eh, kde se nacházejí a jak se vyvíjí tamně situace. Velmi stručně děkuji. Děkuji vám, paní Ibrisagič, byla jste opravdu velice přesná. Paní Boskur. Dank u wel, voorzitter. Um... Děkuji, pane předsedo. Vy jste, pane Lajčáku, hovořil o Bosně a chci se v této souvislosti zeptat, jaké byly první reakce na strategii budoucnosti, kterou Evropa představila 21. března, eh, jaké jsou reakce Bosny. A potom se chci zeptat, jak reagovali hlavní mezinárodní partneři, takže USA a Turecko, na tuto strategii posílit přítomnost Evropské unie v Bosně. Jak očekáváte, že to bude fungovat? Hovořilo se o různých nástrojích, například také o takové eh, černé listině osob, které brání procesům. Už vznikla taková listina. A potom se chci zeptat na to, jakým způsobem bude pracovat zástupce Evropské unie, protože se v minulosti ukázalo, že je těžké pro EU, aby hovořila jedním hlasem. Podaří se nám to v Bosně a podaří se té osobě, která ještě má být jmenována, eh, pracovat a nemuset se ohlížet, zda ji všichni podporují? Děkuji, slovám panu Bajko, do tam. Uh, no Není pochyb o tom, pane předsedo, že Bosna a Hercegovina jsou geograficky a také politicky ve středu celého regionu. Eh, Jímž se zabývá pan Lajčák. Pořád ještě mám problém, pokud se snažíme pokrýt celý region v průběhu jedné schůze jako dnes. Problém to je proto, že podstata potíží v jednotlivých zemích se velmi liší budeme tedy pod jakýmsi tlakem, když se budeme snažit k ním zaujmout eh, celkový postoj. U vlastně Bosny bychom se neměli tolik zaměřovat na to, která osoba nebo jaký by byl eh, výsledek hledání osoby, která může všechny zastoupit v Bosně Hercegovině. Já si myslím, že to je problém politického rázu, který lze vyřešit jen regionálním přístupem takže je zapotřebí politické eh, konference na vysoké úrovni, na té nejvyšší úrovni o budoucnosti Bosny a Hercegoviny. Na závěr, měli bychom umožnit Chorvatsku, aby eh, postupovala rychleji ke členství v EU. Děkuji. Děkuji, pane Vajkle. Na závěr, pan Bostinado, jedna minuta. Thank you so much, Mr. Děkuji vám, pane Lajčáku, za vaše trvalé eh, příspěvky do práce našeho výboru ohledně západního eh, Balkánu. Je zjevné, že se nám nepodařilo mluvit jedním hlasem. A výsledky jsou špatné, pokud ne přímo hodně špatné. V parlamentu jako politické skupiny eh, to musíme říct stejně jako Evropská komise. Jak víte, albánský parlament nedávno změnil pravidla. A podle těch nových pravidel, které jsou opravdu e, pionýrské, eh, by se eh, mělo tedy diskutovat o zákonech. A to je opravdu pionýrská pozice, jak jsme mm, nedávno mohli hovořit O tom, že předseda eh, albánského parlamentu je vyšetřován pro korupci. Předseda parlamentu byl se tři týdny snažil přesvědčit eh, eh, veřejnost o tom, že se nic nestalo, měla tedy buď se vzdát, anebo místa, anebo se o, o, očistit. Děkuji. Teď máte bohužel jen 10 minut na odpověď ale já vím, že vy dokážete nemožné, tak vám přeji hodně štěstí. Děkuji vám a děkuji za otázky a příspěvky. Jsem také rád, že jsem zde a chtěl bych podotknout, že nejsem odpovědný jenom za západní Balkán, ale také za východní Evropu, takže někdy možná budeme diskutovat o eh, Rusku, eh, Bělorusku, Ukrajině, Moldavsku, eh, prostě této oblasti Uralu. Takže co ještě lze udělat k panu Kukanovi? Má, máme hodně práce v stabilizaci eh, situace po těch tragických událostech eh, koncem ledna. A my jsme jasně řekli, že budeme mluvit jedním hlasem nejenom Evropská unie, ale společně s USA a OECD jsme organizovali zgulatý stůl a musíme být konsistentní a musíme dále vysílat signály především o tom, že je nutné mít politický dialog, protože není politický život bez politického dialogu a dále volby musí být svobodné a férové. Je, je důležité, aby političtí vůdci si uvědomili, co to znamená, že mají být svobodné a e, férové. Takže samozřejmě to sledujeme a velmi bude záviset na tom, jak ty volby proběhnou. A nyní k Firomu. Je velmi důležité se zaměřit okamžitě na toto téma po volbách a po vytvoření vlády, protože to je příležitost, která se neopakuje a političtí vůdci ve Skopě vědí, že pokud e, tuto příležitost propásnou, tak to bude velmi těžké, protože se tak otevírají dveře do Evropské unie a do NATO a musí to být jejich první priorita. A pokud jde o dialog Bělehrad-Priština, je důležité, abychom tady měli e, svrchovaný přístup zaměřit se na věci, eh, které trápí v každodenním životě běžné obyvatelstvo. Je to záležitost CEFTY, záležitost eh, registrů nebo matrik, to jde do, eh, ku předu. Tam jsme rozumně ambiciozní a jako partneři par, Mm, Prištiny i Bělehradu to můžeme prostě přijmout. Ale pak je tady eh, atmosféra, když si myslí, eh, že ten dialog je pro ně. Musí si uvědomit, že eh, pro ně bude že budou mít prospěch z dialogu. Takže to je naše filozofie, pokud jde o dialog. Paní Pak, Bosna a Hercegovina. My jsme velmi zklamáni tím, jak byla vytvořena federální vláda a jsme zklamaní také výsledkem tohoto procesu, protože není dobré, když z vlády vyloučíte politické skupiny, které zastupují většinu, nejenom pokud jde o čísla, ale ta vláda je opravdu slabá a Bosna Hercegovina potřebuje silnou vládu na všech Eh, na všech úrovních. Takže je potřeba je trochu, eh, aby bylo možné prostě to, co chtějí udělat, prosadit v parlamentu. Pokud jde o silnou účast Evropské unie, bude tam jeden zástupce. Eh, víte, že od prvního dne přetransformujeme jak personál, tak rozpočet, takže bude jeden zástupce, který se bude na to zaměřovat a bude jasné rozdělení funkcí, které teď ještě není. A e, nová nové předsednictví Evropské unie znamená e, nové e, rozdělení milion, několik milionů euro ročně, to je velmi pro Bosnu a Hercegovinu, to je velmi silná pobídka. Dayton Plus nemyslím, že potřebujeme Dayton Plus. Myslím, že potřebujeme, aby bylo jasno v mezinárodní komunitě, kdo je odpovědný za co. Nepředpokládáme, že bosenští komunit, eh, politici by hovořili jedním hlasem, pokud mezinárodní společenství nemluví jedním hlasem. A závěr ministrů v březnu je, že my víme v Evropské unie, jaká, jakou máme strategii, jaké máme nástroje, co očekáváme od Bosny a Hercegoviny a chceme vědět, co oni očekávají od nás. A, to je, a zde je to také pozvánka eh, k dalšímu eh, dialogu pro zahraniční partnery. V Kosovu také přeskupujeme eh, přítomnost Evropské unie a náš záměr je to, abych Evropská unie byla lépe vidět, aby naše role a naše přítomnost byla jasnější. Albánie Pozorovatelská mise tam byla několikrát a já obecně jsem pro pozorování, protože tak získáte první dojem. A musí být jasné, že odpovědnost mají ale místní politikové, nikoli v pozorovatele. My, oni musí zaručit volby, e, mu garantovat volby. My jenom můžeme e, tomu na pomoci, ale oni zaručí, že to je všechno v pořádku zase k Bosně a Hercegovině. Ano, my klidně pracujeme za oponou, bych řekl. Víme, jaký tam jsou hlavní političtí aktéři a myslím, očekáváme, že vláda eh, bude mít výsledky, které očekáváme. Pokud jde o firm, tak eh, to je jejich priorita, otázka, která se musí vyřešit, jinak nebude pokrok a my samozřejmě pokrok chceme vidět ke kosovskému prezidentu, nebo ke kosovské prezidentce nemám nic moc co říci. Ale ústavní řešení tohoto problému eh, eh, je fakt, vyřešilo se to ústavně, už tam není problém neústavnosti účast Srbů v kosovském politickém procesu. Ano, je to součást dialogu a také je to součást dialogu s Bělehradem protože Bělehrad je součástí přístupového procesu ve všech aspektech své činnosti, nejenom pokud jde o technické plnění požadavků, ale pokud jde o celkové postoje Bělehradu vůči Evropské unii a vůči sousedům. To všechno hodnotíme v rámci pokroku. Paní Luňáček, velmi hodnot, vysoce hodnotím schůzku eh, se starosty, protože vždycky je dobré se setkat nejenom s představiteli na ústřední úrovni, ale také na místní úrovni, protože fakt je, že očekáváme, že tamní vývoj také splní naše očekování. Lidé v Kosovu věří v dialog a v jsou schopni se účastnit tohoto eh, velmi delikát, citlivého procesu. A my tam vidíme zcela jasně pokrok v dialogu, vidíme, že se situace zlepšila a samozřejmě se tak i posílila prestiž Kosova vůči zahraničním partnerům. Úspěch v jednání je vždycky dobrý pokud jde o přítomnost Evropské unie. Nyní hledáme dočasné řešení, které by přemostilo, přemostilo to období mezi eh, koncem mandátu a jmenováním eh, nového zástupce. Musíme zastavit zaručit, že tam budeme mít lidi a že budeme pokračovat ve své práci, že ten proces bude pokračovat tež je těžké hovořit o nějakém časovém rámci, protože vždycky záleží na diskusi mezi příslušnými státy a na výsledcích této diskuse. Ale myslím si, že za dva, maximálně tři měsíce bychom měli mít jasno. Chorvatsko a veřejné mínění. Já jsem doprovázel prezidenta Barosa při jeho návštěvě eh, minulý eh, týden a fakt je, že tam je velký závazek a angažovanost na straně vlády a aby všichni eh, splnili aby splnili kritéria a aby udělali ten poslední krok. A celková atmosféra je konstruktivní. Lidi si uvědomují, že není snadné se stát plnoprávným členem Evropské unie, ale já bych eh, ty eh, to veřejné mínění nepřeceňoval. Myslím si, že je tam v tomto smyslu dobré Pane Tanoku, Černá hora, nechci hovořit také o nějakém kalendáři, ale jsme v dobré situaci protože Černá hora přesně ví, co od nich chceme, jakých je sedm hlavních priorit a kromě toho k nám každý měsíc poskyt podávají zprávu o pokroku. Takže příští eh, zpráva o pokroku komise vyjde ve říjnu ale byl jsem velmi potěšen svou návštěvou v Černé hoře, protože vláda se tomu opravdu věnuje, předseda vlády osobně se tomu věnuje. Firm, dialog a rozdělení. Prostě, e, dialog podporuje Evropská unie a Martyho zpráva Eulex eh, eh, eh, začalo, začal jednání, nebo vyšetř, pardon, vyšetřování, pokud jde o tohoto Omartyho byla jmenována zvláštní jednotka, která to bude vyšetřovat. My eh, vyslechy, vyslýcháme eh, svědky, zaručili jsme ochranu svědků a eh, nevíme ještě, jak masivní záležitost to bude, ale řešíme problémy tak, jak se vyskytují. Vím, že je jistá únava z rozšíření pokud jde o země týkající se západního Balkánu, vím, že jenom Černá hora je vlastně taková ta success story, ten úspěšný příběh. Ale fakt je, že jinak by to tam bylo mnohem eh, problematičtější, kdyby se nejednalo. Všechny země vědí, jakou mají perspektivu, jaké je jejich postavení, jaké my máme očekávání. A je třeba jasně říci, jaké jsou podmínky aby jejich členství bylo matatelné a reálné. Je třeba eh, udržet jejich motivaci. K Bosně a Hercegovině už jsem říkal, že potřebujeme mít jasnost, pokud jde o roli mezinárodního společenství a o, potřebujeme mít jasno v nástrojích a naší přítomnosti. Fakt je, že jdeme dobrým směrem, teď musíme jednat o podmínkách proto, aby postupně odešel vysoký zástupce a aby eh, už Evropská unie přestala hrát tuhle tu důležitou roli, protože eh, fakt je, že když místní systém řádně nefunguje, tak ani my řádně nepracujeme a musíme eh, začít pracovat taky tím, že si zameteme na své vlastní straně. O kosovské prezidence už jsem hovořil. A teď lidé očekávají od Evropské unie perspektivu a jasný výhled. Musíme eh, to, za, musíme to udělat tak, aby ten cíl byl hmatatelný. Eh, například eh, liberalizace výz. Ta cestovní mapa je úplně jasná a země jako Černá hora a Chorvatsko vědí přesně, kde jsou, v jaké fázi a e, co musí udělat a tím se udržuje jejich motivace. Myslím, že jsem tím odpověděl v podstatě na všechny otázky týkající se perspektiv. A naši partneři v Bosně a Hercegovině, e, Spojené státy a Turecko já jsem byl eh, konfrontován s otázkou, jaká je role Evropské unie, jaká eh, je naše strategie, jaké jsou naše nástroje. A eh, toto je náš závěr. Toto nabízíme a e, toto se má respektovat. A nyní začínáme jednat spolu s našimi partnery v Mezinárodním výboru pro Bosnu a Hercegovinu. Fakt je, že jsou ještě další partneři v Rusku například, kteří mají své vlastní představy o tom, co se v Bosně a Hercegovině má dělat, ale Evropská unie prokázala a musí ještě do budoucna prokázat svou schopnost tam být přítomna. Myslím si, že tím jsem odpověděl na všechny vaše otázky. Ještě panu Voštinaru v naší diskusi s partnery v regionu. Eh, je velmi důležité, abychom dali evropské signály. Musíme totiž zamezit riziku, že se to nějakým způsobem eh, zohlední v jejich vlastních eh, bojích, protože ty tendence se objevily na samém začátku a ty eh, zprávy, které dostávají, signály, které dostávají z Bruselu a z evropských hlavních měst, musí být velmi jasné. Děkuji vám. Děkujeme vám. Vidíte, že kolegové velice ocenili, eh, jak kompletně jste odpověděl a vzhledem k tak omezenému času, který jste k tomu měl, to byl skutečně velmi profesionální výkon. Přejeme vám hodně štěstí do budoucnosti a těšíme se, že se s vámi za pár týdnů či měsíců opět sejdeme, abyste má mohl poskytnout aktuální informace opět a e, doufáme, že jste také viděl, že Evropský parlament velice zajímají témata, jimiž vy se tak profesionálně zabýváte. A nyní, kolegové, se připravíme na hlasování, které se započne za pár minut. Uh, Pane předsedo, mohli bychom uh, začít, protože někteří z nás budou muset posléze odejít na jiné schůze. My answer to the question is... Odpovědí na vaši otázku je ano, prosím. We proceed with the votes and... Budeme tedy hlasovat prosím eh, vložte hlasovací karty do zařízení. And we shall start with the... Začneme s právou pana Albertiniho. Jste všichni připraveni? Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. 36, kdo je pro? Proti. Budeme to muset zkontrolovat. 36 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 37. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 51. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 52. Můžeme to zkontrolovat. Kontrolujeme elektronicky 51. Končím hlasování. 41 k 18 zamítnut. 52, kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. 53, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zkontrolujeme 54 elektronicky. Padesát čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Ještě jednou. Proti? zdrželi se, přijat. 59. Kdo je pro 59? Ano, prosím. Co se stalo s 56? My jsme to přijali? 53 byl přijat, uvádí pan předseda. Aha, omlouvám se. Vadí pan Dav. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Budeme to muset elektronicky zkontrolovat. Kontrolujeme pozměňovací návrh 60. Končím hlasování. Zamítnut. 35 ku 30. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 64. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout, 65, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 67, kdo je pro, proti, za, zdrželi se zamítnout. 68, kdo je pro? proti, přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset zkontrolovat elektronicky, hlasujeme o 81. Končím hlasování. Je zamítnut. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 84, kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. Elektronicky 84 kontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32 ku 31 hlasu. Následuje 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 86. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout, 87, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 88 budeme kontrolovat elektronicky zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 32 ku 26. 89, kdo je pro? Proti? Přijat. Je mi to líto. Ještě jdu se zdržel. Dobře, zkontrolujeme 89 elektronicky zahájeno hlasování. Končím hlasování. Takže je to jsem nečekal. Dobře, je zamítnout. 90. Prosím. Je. Já jsem eh, hlasoval tady špatně. A už to odpadlo, takže nebylo zapotřebí tohoto mučednického výkonu. 90 kde pro? Proti. Zdrželi se přijat. 91 kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh 8. Kde pro? Proti. Přijat. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 101, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 105, kdo je pro, proti, Myslím, že je to přijato, ale raději to zkontrolujeme. Kontrolujeme 105. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto dva hlasy. 106. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 107. Kdo je pro? Proti? Stejná většina. Zamítnut. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 115. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Sto dvacet sedm. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromisní návrh 13 má tři části. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Pan Vigenin žádal slovo. Za naše politickou eh, skupinu bych eh, byl rád, aby byl také hlasován pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh od EPP, eh, abychom mohli důkladně prodiskutovat tento návrh před plenárním zasedáním, pokud tam má být předložen. So, Neboli jsme žádáni, abychom si vyslechli ústní pozměňovací návrh. Eh, pokud to bude protinávrh jediného člověka, tak se nebude hlasovat, pokud se někdo postaví proti tomuto ústní pozměňovacímu návrhu. Budeme hlasovat tedy o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Nyní hlasujeme o třetí části. Kdo je pro? Tak tady o té, o té třetí části, protože eh, vlastně ta druhá byla vyloučena. Takže kde pro třetí část? Proti? Myslím, že je zamítnuta. Pokud si to přejete, zkontrolovat. Končím hlasování. Měli jste pravdu. Jako vždy. Následuje 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 148. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování o 148. Končím hlasování. Je přijat. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 151. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 152, kdo je pro? Proti. Zamítnut. 153, kdo je pro? Proti. Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 153. Hlasování zahájeno. Končím hlasování. přijat. 154, kdo je pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto, raději to zkontrolujeme. 154 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování a končím hlasování. Rejected. 155 in favor. Zamítnuto 156 přijat, 157 pro, proti, zamítnut. 157, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 15, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Následuje 169, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 170, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 172, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijat. 173 jde pro. Proti. Přijat. 174 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 175 jde pro. Proti. Zdrželi se přijat. 176 kde pro. Proti. Zkontrolujeme 176. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme hlas navíc. Je přijat. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 180. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 178 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 192, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky 192. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 193, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 191, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 186, kdo je pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 186, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je přijat. 187, kdo je pro, proti, Budeme to opět muset zkontrolovat. 187 hlasujeme elektronicky. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Přijat. 188. Kdo pro? Proti. To je stejná většina, je tedy přijat. 189. Kdo pro? proti, zdrželi se zamítnout, 190 odpadá, pokud je 186 přijat a ten byl přijat. Kompromisní návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 202. Kdo je pro? Proti? Je přijat. 204. Kdo je pro? Proti? Přijat. 206. Kdo je proti? Zamítnut. 207. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 209. Kdo je pro? 208, omlouvá se předseda. 208 budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky 208. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. 209, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 210, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 211, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Následuje 218. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Musíme to zkontrolovat. Kontrolujeme elektronicky 218 teď. Končím hlasování. Zamítnut. 219, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je stejná většina, nicméně to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 228. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 229, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 233, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 234, pro, proti, Zdrželi se přijat. 235, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 236, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 237, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 238, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Dvěstě čtyřicet čtyři, kdo je pro? Proti. Strželi se. Myslím, že to musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat. Kompromisní návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Následuje 259, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 260, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 261, kdo pro? Proti. Zdrželi se přijat. 262, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 263, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 264, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 265, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 266, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 267, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 268, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky 268. Zahajuji hlasování. Pan, pane Van Ordene, hlasoval jste pro svůj pozměňovací návrh? Končím hlasování. Přijat. Ano, hlasoval jste pro. Byl přijat 269. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 270. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 271, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 272, kdo je pro, proti, budeme to muset zkontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování o 272. Končím hlasování. Zamítnut. 273, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Následuje číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Jedenáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 13 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout? 15 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 17. Pro. Ne. O 17 ne, takže o 18. pozměňovacím hru bude pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 19 pro. Proti Myslím, že zamítnut zkontrolujeme elektronicky číslo 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 3, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme čtyřku elektronicky, zahajuji hlasování. Okay. Okay. close the vote? Končím hlasování. Zamítnut. Hlasujeme o stanovisku rozpočtového výboru. 1 plus 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 6 plus 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Mm, pak tu jsou eh, odstavce 4, 8, 10, 12, 10, kde je zpravodaj proti. O 4, 5, 8 a 10, o nich budeme hlasovat společně. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuty. Následuje elektronické hlasování o celé e, zprávě a usnesení o této zprávě, tedy jak byla pozměněna. Who is in favor? Close the vote. Končím hlasování. Pane Albertini, velký úspěch. Pan Mér si přeslovo. Ano, eh, chtěl bych říci, že moje eh, politická skupina předloží menšinovou zprávu. Ano, děkuji vám. So here we'll, uh, at one point... Teď budeme, budeme muset trochu zpomalit, protože zde máme objasnění. Až se dostaneme k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 5, tak budeme muset zpomalit, protože tady máme připomínky zpravodaje a paní Kopa se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda stáhla svůj pozmě, své pozměňovací návrhy číslo 9, 32, 55 a 2009. promiňte, 209. protože víte, že tehdy to začalo s, s řeckou demokracií, takže 9, 32, 55 a 209. Dobře? Nine, 32, 55 and 209 and 2009. 209. Okay. Now, are we ready? Jsme tedy připraveni. Takže pozměňovací návrh číslo 6. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. sedm hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo osm proti, eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. devět hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis číslo jedna hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis dvě hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní ústní pozměňovací návrh číslo jedna hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 26 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 27 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 28 hlasy pro, proti, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 34 hlasy pro, proti, prověříme to, 34 tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat jedním hlasem. 30 je při většinou jednoho hlasu. 35 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 36 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 37 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 39 pro, proti, Myslím, že se zamítá, ale musíme to prověřit. Takže 39, zahajuji hlasování, končím hlasování. Máme zde tři hlasy navíc. Byl přijat většinou pěti hlasů, ale tři hlasy nám přebývají takže to musíme vyřešit. Rozdíl je pět, ale máme zde tři hlasy. Takže to vyřešíme. 39 hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu 39. 34. 34. Prověříme eh, číslo 34. Takže 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. nyní je to v pořádku. Zdá se, že někteří změnili názor. A nyní eh, pozměňovací návrh 40, hlasy pro, proti. Myslím, že se zamítá. Kompromis číslo 3, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 49, 50, ty jsou stejné hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Je to jasné, ale pane Van Ordene, takže 49.50 zájuji hlasování. Končím hlasování. Chtěl jsem vás ušetřit zklamání. Ano, je to velmi těsné. 51 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 52 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 53 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 54 ve čtyřech částech, první část hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Druhá část hlasy pro, proti, Musíme to prověřit. Druhá část tedy zahajuji hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu 54. Končím hlasování. Přijat. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. Čtvrtá část. Hlasy pro? Proti? Zdrželi se, myslím, že to musíme prověřit. Zahajuji hlasování o čtvrté části 54. Končím hlasování. Při ta čtvrtá část přijata většinou jednoho hlasu a nejsou žádné hlasy navíc. 56 hlasy pro, proti. Myslím, že se zamítá, ale prověříme to. 56, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. A nyní ústní pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní 62. Ne, nikoliv 58 a 59. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ani 60 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat 61. Ne, pardon, 60. Ne, tak přece jenom 61 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 62, e, proti, myslím, že se zamítá, ale prověříme to 62 elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 63 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 65 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ústní pozměňovací návrh číslo 3, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže 70 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Tohle to je dodatek, jak jsem eh, byl informován k pozměňovacímu návrhu číslo 2, 70, takže byl přijat, 71 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 73 pro, proti, zdrželi se, při, zamítá se, 74 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 75 pro, proti, myslím, že je přijat, ale prověříme to. Pozměňovací návrh 75 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat. 76 a 100 byl stažen, 77 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 78 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 79 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pos, po, eh, kompromis 4 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní 91 hlasy pro, proti, už se hlasovalo, takže nyní 91 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 92 pro, proti, zdrželi se, myslím, že byl přijat. 93 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 94 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 95 pro, proti, zdrželi se, přijat. 96 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 97 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 98 pro, proti, zdrželi se, přijat. 99 pro, proti, zdrželi se, přijat. 101 pro, proti, zdrželi se přijat, 102 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 103 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 104 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 105 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 106 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 107 pro, proti, zdrželi se přijat 108 a pro, proti, zdrželi se, myslím, že je přijat, prověříme, 108 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 109 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 110 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 111 pro, proti, zdrželi se, přijat 112 pro, proti, myslím, že se zamítá, prověříme to, 112, zájuji hlasování, končím hlasování. zamítá se. 113 ve dvou částech. První část hlasy pro, proti. Musíme to prověřit. Takže zahajuji hlasování k první části pozměňovacího návrhu 113. Končím hlasování. Přijat většinou jednoho hlasu a nepřebývá žádný hlas a druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Prověříme, takže druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Vy jste to věděl. Eh, mohl jste mi to pošeptat a ne říkat hlas. 114 hlasy pro, proti, přijat, 115 pro, proti. Myslím, že to musíme prověřit, že zahajuji hlasování o 115. Chybí nám jeden hlas. Za, končím hlasování. Zamítá se. Kompromis číslo pět. Kdo je pro? Kdo je proti? E, přijat. A nyní 122 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní přejdeme na kompromis 7, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 136 hlasy pro, proti, e, to je stranická disciplína, zdrželi se, zamítá se. 137 hlasy pro, proti, zdrželi se, myslím, že je přijat. 138 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 139 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 140 hlasy pro, proti, zamítá se, nebudeme to prověřovat, 141 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 142, pane Gualtieri, chce, chtěl jste se vyjádřit až potom, takže 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A pan Gualtieri se chtěl vyjádřit. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, navrhnul ústní pozměňovací návrh k odstavci 30, který eh, se týká pozměňovací, nebo je ve pozměňovací výmu návrhu 209, který byl stažen a týká se to solidarity a politické povinnosti a nikoli v commitment, takže by to mělo být. legal obligation to effective solidarity in the event of an external attack against any of the member states of the EU, this without contradicting the role of NATO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 Kdo je proti tomuto? Já mám námitku k tomuto pozměňovacímu návrhu. Eh, máte námitku, takže ho nemáme, protože my tady redukujeme na, na to, na eh, část evropské eh, Eh, obrané architektury a to je takové velmi divné, protože na to je něco většího, takže přecházíme na 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se 144 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 145 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 146 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je přijat, ale prověříme to. 146, zahajuje hlasování. Končím hlasování. takže přijat většinou jednoho hlasu. 147 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 148 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 149 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 150 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 151 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 152 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 154 pro, proti, zdrželi se, přijat, 153 ne, ten padá. Kompromis číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 158 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ústní pozměňovací návrh číslo 5, hlasy pro, proti, o 158 se hlasovalo, 159 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 160 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se a nyní ústní pozměvací návrh 5, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. A pan Gualtieri. Chcete to všem vysvětlit? To je jenom takové technické vysvětlení, že ústní pozměňovací návrh 5, když je schválen, tak padají pozměňovací návrhy 163, 4, 5, 6 a 7 a jenom máme hlasovat o pozměňovacím návrhu 162 a potom ústní číslo 6. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 162 pro, proti, zdrželi se schválen a nyní ústní pozměňovací návrh číslo 6, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 169 pro, proti, zdrželi se přijat. 170 pro, proti, zdrželi se přijat. 171 pro, proti, zdrželi se přijat. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 173 pro, proti, zdrželi se přijat. 174 pro, proti, drželi se, zamítá se, 175 pro, proti, zdrželi se přijat, 176 pro, proti, zdrželi se přijat, 177 pro, e, čili ještě prověříme 176, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítá se. A nyní je 177 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 9, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 181 pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit, čili 181, prosím. Zahajuji ověřování, končím hlasování zamítnut. 182 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 183 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 184 pro, proti, zdrželi se přijat, 185 hlasy pro, proti, prověříme, 185, zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Přijat. 186 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 187 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 188 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 189 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 190 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 191 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 192 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 193 pro, proti, zdrželi se, přijat, 194 pro, proti, zdrželi se přijat, 195 pro, proti, zdrželi se přijat, 196 pro, proti, myslím, že byl přijat, ale prověříme to, takže prověřujeme 196. Zájuji hlasování. Přijat. 197. Eh, někdo, někdo nerozuměl tomu, že kata znamená eh, zápor 197 pro, proti, přijat. 198 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 199 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 200, 201 a 202. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 204 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 207 pro, proti, zdrželi se přijat, 208 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 210 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 211 pro, proti, Musíme to prověřit, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 211. Končím hlasování. Zamítá se. 212 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 213 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 214 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat 215, ne, pardon, 216, hlasy pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit, 216 prověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat 217 hlasy pro, proti zdrželi se přijat, 218 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 219 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 220 pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit, takže 220 prosím, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování zamítá se. 221 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 222 hlasy pro, proti, e, zamítá se. 223 pro, proti, zdrželi se, přijat. 224 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 225 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 226 pro, proti, zdrželi se, přijat, 227 ve dvou částech, první část, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijata, druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit druhou část pozměňovacího návrhu 227, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část byla přijatá. 228, ne, 229, také ve dvou částech. První část hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Druhá část hlasy pro, proti, zdrželi se, je přijata. 230 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 231 padá, ne, ne, pro, hlasujeme, 231 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijata. 232 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 233 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 234 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 235 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, prověříme 235, 235, Končím hlasování. Eh, pozměňovací návrh přijat. 236 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. To bylo zřejmé. 237 pro, proti, zdrželi se přijat. 239 pro, proti, zdrželi se přijat, 238 pro, ne, promiňte, 240 pro, proti, zdrželi se přijat, 241 pro, proti, zdrželi se přijat, 243 pro, proti, zdrželi se Prověříme 243. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, byl přijat. 244 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 245 pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 246 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 247 pro, proti, zdrželi se přijat. 248 pro, proti, zdrželi se přijat. 249 hlasy pro, proti. Zvedněte prosím ruce, musíme prověřit 249, sájuji hlasování. Končím hlasování. Byl přijat. 250 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 251 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 252 pro, proti, zdrželi se, přijat, 253 ve dvou částech, první část, hlasy pro, proti, musíme to prověřit, takže první část podměvacího návrhu 253. Končím hlasování. První část byla přijata většinou dvou hlasů. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to stejná většina, takže druhá část byla přijata. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 255 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, prověříme, 255, zájuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Většinou tří hlasů. 256 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 257 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 258 pro, proti, zdrželi se, přijat, ústní pozměňovací návrh 8 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 259 hlasy pro, proti zdržel, zamítá se, 260 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 261 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 262 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 263 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 264 pro, proti, zdrželi se přijat, 265, Dvěstě šedesát pět pro, proti, prověříme, 265 prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 266 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 267 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. A teď poslední stránka, 268 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 269 pro, proti, zdrželi se, přijat, 270 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 271 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, ale prověříme to, 271, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. zamítá se. A nyní 272 hlasy pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 273 pro, proti, přijat 274 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 274 prověřování. Končím prověřování zamítá se. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 276 hlasy pro, proti, musíme to prověřit, 276, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítá se, ale dva lidé nehlasovali, nezdrželi se. Paní Lezing a pan Majer, je to tak? Takže dva se zdrželi, takže se zamítá. A nyní pozměvací návrh 277 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 278 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 279 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 281 pro, proti, zdrželi se, přijat. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 283 pro, proti, zdrželi se, přijat, 284 pro, proti, zdrželi se, přijat, 1 pro, proti, zdrželi se, přijat, 2 pro, proti, zdrželi se, přijat, 3 pro, proti, zdrželi se, přijat, pět, ne, čtyři pro, proti přijat a konečné hlasování. Končím hlasování a blahopřeji vám, pane Gualtieri. A paní Lezing žádala o slovo. A i k této zprávě my podáme naše frakce menšinovou zprávu. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní přejdeme k poslednímu hlasování. nyní přejdeme k poslednímu hlasování. Prosím ti, kteří chtějí odejít. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis jedna. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. pět Pro, proti, zdrželi se přijat šest ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se přijata. Pozměňovací návrh 7, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 9 ve dvou částech pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Takže jedenáct ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Dvanáct pro, proti, zdrželi se přijat, 13 pro, proti, zdrželi se přijat, 14 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijat a přejdeme k číslu 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 21 padá, 22 pro, proti, zdrželi se, myslím, že je přijat, ale prověříme číslo 22. Myslím, že byl přijat, ale musíme to prověřit, takže končím hlasování. Byl přijat. A nyní dříve, než přejdeme k posled, ke konečnému hlasování, by se chtěl vyjádřit pan Protasjevič. Máte slovo. Easy vote. Eh, kolegové, nyní eh, můžete po tomto boji stanovisek můžete klidně hlasovat pro. Yes, we do the final. Ano, takže bude eh, konečné hlasování o zprávě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Jeden hlas chybí. Končím hlasování. Zpráva je přijata a blahopřeji zpravodajce. Sorry? Uh, we really are very tight. No, we can't. No, no, no. no. It's not in my hands any longer. It's in Mr. Albertini's hands. To není v mých rukou, to je v rukou pana Albertiniho.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo... <clears throat> Eh, Kolegové, eh, budeme pokračovat v naší schůzi. Na programu máme 15. bod pořadu jednání a to je zpráva pana Jeffreyho Van Ordena, pokrok v odminování. Jeho zpráva se zabývá současnými úkoly a výzvami v oblasti kontroly odminovávání. Chci vám teď poskytnout jen několik informací. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 3. května. Diskutovat o pozměňovacích návrzích se bude 9. května a hlasovat o návrhu v AFETu se bude 24. května. Předávám slovo panu Van Ordenovi. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že toto bude snad málo kontroverzní zpráva, eh, která si získá podporu kolegů napříč parlamentem. Není to zpráva, která by vycházela z názoru tedy jedné nebo nějaké politické strany. Eh, od té doby, co umla byla v platnost o kontrole min, jejímž cílem bylo zakázat využívání, prodávání a držení protipěchotních min. Podepsala ji 156 států. Je tu spousta dalších eh, souvislostí, a proto eh, jsme se rozhodli se znovu vinovat proti pěchotním minám, zejména proto, že eh, mm, instituce se o to velice zajímají komise také společně s členskými státy, se spojenými státy a s Kanadou. Mnozí z nás přispěli eh, k otavskému prohlášení u, toho původního sponzorování, tedy protiminové akce. A a nyní po deseti letech dochází ke zraněním těmito minami a stále ještě zapotřebí finančních prostředků na odminování. Zaměřujeme se především na protipěchotní eh, pozemní miny, eh, potom také na eh, výbušniny zbylé z války a také na různé druhy munice a na kazetové bomby, kazetová miny. My se snažíme pomáhat a nechceme se zabývat nějakým flagelanstvím, chceme jen poukázat na ty, kdo nadále e, takto útočí na civilní populaci a používají tedy e, protipěchotní miny nebo podomácky vyrobené výbušniny. Ehm, tomto spolupra... a toto jsou nestátní aktéři, ti, kdo tedy takto používají ty výbušniny, teroristi a podobně. 31. března eh, se bude konat eh, schůze. Měli jsme seminář Ženeva o, eh, se Ženevou o, demino, o odminování s Červeným křížem, se Svěřenským fondem, který má sídlo ve Slovinsku a s mnoha dalšími aktéry. Navíc jsme získali pod podporu mnoha dalších stran, jako služby pro odminování OSN, dánské odminovací skupiny a e, také Spojených států a Norska. 17. března se moje, můj asistent a já jsme se účastnili schůze v Ženevě pro ředitele odměňovacích programů. My samozřejmě si vážíme úsilí všech těchto Eh, organizací, ale nemyslím si, že v této zprávě bychom měli jen shrnout jejich eh, eh, úsilí. Víme, ke kolika tragédiím dochází kvůli pozemním minám a protipěchotním minám a proto bychom se měli zaměřit zejména na poslední část této zprávy, kde se chceme zaměřit na účelnější zaměřování na Eh, ty země, které by mohly přispít více, buď pracovní sílou, jako je to například eh, u Angoly, nebo financování. A eh, také bychom chtěli, aby na odminovací akce byla jedna rozpočtová řádka, to je žádost na komisi, protože to by bylo velice užitečné. A na závěr, pane předsedo, chci zopakovat, že věříme, že lepší mezinárodní spolupráce a priority automatizace, zlepšené řízení, eh, kontrola odminovávacích praxí, lepší eh, informovat nebo povinnost podávat informace by eh, snížilo tedy nehody, které by byly takto způsobeny na lidských životech a na majetku. A tento cíl je realistický. Děkuji vám, pane kolego Van Ordene. Musím vás ale informovat o tom, že máme poněkud spoždění. Hlasování se protáhlo, podobně jako předchozí diskuze. Pane Van Ordene, o tomto tématu budeme diskutovat ještě při jiných příležitostech, ale teď už nás očekává pan komisař File, a proto já bych chtěl požádat kolegy, kteří by chtěli nyní promluvit, aby eh, dodrželi řečnický čas jedna minuta. Prosím, pane Kelame, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi panu Ordenovi za vynikající návrh zprávy Nenechme se eh, zavést tím významným pokrokem, jehož bylo dosaženo, protože za čísly stále ještě se skrývají důležité a také lidské problémy. Kolega Van Orden správně upozornil na programy na odminování a také na pomoc obětem min. Jedním z problémů je snižování rozpočtových prostředků a nedostatek flexibilního a mnohostraného finančního nástroje. Takže bylo dosaženo velkého pokroku, ale eh, některé velké země stále se nepřipojují eh, k, do, k úmluvě o zákazu těchto menší na Rusko, Spojené státy mezi mnoha dalšími. Eh, myslím, že tedy tato zpráva by byla dobrou příležitostí pro eh, Evropský parlament, abychom mohli vynakladat tlak na zmíněné země. Také bychom eh, měli vědět, že dokud zůstává jediný identifikovaný uživatel protipěchotních min a pozemních min, tak stále ještě tu jsou další nestátní aktéři, kteří též používají miny. 30, 35 zemí, které používají tyto miny. Jich používají hodně, 160 eh, milionů. Děkuji. Paní poslankyně Kopa, prosím jednu minutu. Děkuji. Jsem přesvědčena, že tato zpráva, připravená panem Van Ordenem, je velice dobrým základem pro debatu. Těším se na plodnou spolupráci. Podle mého se musíme zaměřit na takové aspekty, jako na příspěvek Spojených stát například, jaké jsou vyhlídky do budoucnosti, hm, musíme se zaměřit na konkrétní eh, příspěvek EU eh, e a totální eliminaci protipěchotních min eh, po celém světě. Více se musíme zaměřit na humanitární aspekty celé věci, ale také na souvislosti s aspekty rozvoje postižených zemí. Nesmíme zapomínat, že problém se týká hm, hlavně rozvojových zemí, které trpí také Eh, nedostatkem stability a chudobou. Musíme začlenit do rozvojích programů. Eh, v případě, kdy se SDP jsou na místě, měli bychom se snažit přispívat eh, k odminovávacím snahám přímo na místě. Mám v úmyslu předložit pozměňovací návrhy, které se zaměřují například na komplementaritu mezinárodních nástrojů. Děkuji. Děkuji vám, paní Kopa. Paní Lunaček, jedna minuta. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Také bych se ráda vyjádřila jménem své skupiny. Velmi vítáme tento návrh zprávy a oceňujeme práci na této zprávě. zprávě. Oceňujeme e, tu strukturu zprávy, kde jsou i případové studie. To je velmi dobře udělané. Mám pár e, připomínek. Myslím, že bychom měli zdůraznit eh, otázku pomoci obětím, protože pouze 9% eh, v prostředků jde z prostředků z rozpočtu jde z rozpočtu Evropské unie, takže bychom měli věnovat více peněz na pomoci obětěm, tem nejen na odstraňování eh, min. Dále potom se, se, bychom se měli soustředit na země, které ještě buď nepodepsali nebo neratifikovali tuto úmlevu a dále zdůraznit Kartagen a Kartag, akční plán z Kartageny. A e, Eh, rovněž mm, explozivní, eh, explozivní zbytky z války také zahrnují mm, eh, kazetové miny a to by mělo být taky zahrnuto, protože to je velmi důležitý aspekt. A poslední věc, otázka rozpočtové linky na nášlapné miny. Já si myslím, že to není nejlepší to nechat tak, jak to je, protože jsou různé přístupy a můžeme, se, eh, můžeme pos, eh, požádat komisi, můžete to udělat vy, aby nás poskytli údaje o tom, jak se to, eh, jaká ta situace byla po roce 2007, abychom viděli, co je nejlepší pro rozpočtování. Děkuji a paní Lizing. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji panu Fan Ordenovi. Děkuji vám za vaši vytrvalost Vzpomínám si, že už se velice dlouho zabýváte řešením tohoto významného problému. Vaše zpráva je velice vyvážená a uvedl jste snad téměř všechny aspekty. Naše politická skupina tuto zprávu vítá, eventuálně podá doplňující pozměňovací návrhy týkající se eh, používání protipěchodních min ze strany nestátních bojových skupin. Děkuji. Děkuji, tímto je diskuze uzavřená. Přenechám slovo zpravodaji ke shrnutí diskuze, než pokročíme ke slyšení komisaře Fileho. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat kolegům, eh, kteří eh, přednesli velice užitečné poznámky. Eh, jsou mnohé z nich eh, eh, budou eh, použity, těším se na budou spolupráci. Chtěl bych zdůraznit, že jsem se nechtěl zaměřovat tedy na všechno, co se děje po světě, protože už byla sepsána řada zpráv o protipěchotním minám v Evropském parlamentu. Zabývali jsme se rozvojovými otázkami souvisejícími s tímto tématem a já jsem si vědom toho, že tyto potíže tu jsou, ale v omezeném prostoru, který mi byl svěřen, jsem se chtěl zaměřit především na to, jak dosáhnout většího pokroku. A to je, myslím, to, na co je třeba se zaměřit. E, velice podporuji to, co řekla paní Lunaček ohledně e, pomoci obětem. To byla velká priorita pro minulo, v minulosti. Před 15 lety komise Eh, věnovala veliké prostředky právě na pomoc obětem. Eh, Tady když vznikl ten Mezinárodní svěřecký fond, a také byly dány eh, peníze specifickému výboru Červeného kříže na tyto účely. My tu máme sedm nebo osm zpráv v Evropském parlamentu ohledně kazetové munice nebo kazetových min. Samozřejmě při odminování Eh, nevíte, co všechno tam bude, tam mohou být všechny možné výbušné pozůstatky z války, ale já bych se chtěl eh, zaměřit zejména na ty protipěchotní pozemní miny. Ohledně rozpočtové řádky, ano, mm, samozřejmě všichni, kdo se účastní celého procesu, ti aktéři, by si přáli, aby tam byla jedna jediná rozpočtová řádka aby tam byla tedy částka a aby bylo toto všechno transparentní, protože jinak je nesmírně obtížné monitorovat, kolik peněz je skutečně vynaloženo na tento konkrétní cíl, eh, kterými se právě teď zabýváme. Takže o tom ještě můžeme dále popřemýšlet. Já vím, že je málo času, pane předsedo. Eh, budu vítat návrhy a eh, poznámky kolegů. Eh, budeme o nich diskutovat a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji vám, pane Van Ordené. Velice oceňujeme vaši závěrečnou zprávu eh, a vaši vůli spolupracovat. Jak už jsem předeslal, budeme se tomuto tématu věnovat ještě při dalších schůzích a eh, budeme tomu věnovat patřičnou pozornost. Následovat bude výměna názorů s komisařem Filem o závěrech eh, Rady ministrů zahraničních věcí 12. dubna, což bude zavřenými dveři, dveřmi, takže vybízím, aby se trvali jen ti poslanci, eh, asistenti a administrátoři, kteří k tomu mají oprávnění a ostatní vybízím, aby opustili sál. A za pár minut eh, uvítáme pana